paní Hanu Takuli, který nahradí pana Oliho Réna od 27. dubna tohoto roku. Vítám tohoto nového kolegu a v souladu s článkem 3 odstavcem 2 jednacího řádu, dokud nebudou jeho pravomoci ověřeny a nebude rozhodnuto o eventuálních námitkách, pan Hanu Takula zasedá v parlamentu a jeho orgánech plnoprávně, protože podepsal předtím prohlášení o tom, že nezastává žádnou funkci, která by byla v rozporu s funkcí poslance Evropského parlamentu. Vítejte, pane poslanče.